zde nyní vážné riziko, že Jalali bude odsouzen. Takže já apeluji tímto důrazně na Teherán, aby neprovedl, nevykonal svůj rozsudek a myslím si, že je nepřijatelné, aby někdo byl odsouzen k trestu smrti za prosazování hodnot, které jsou v srdci Evropské unie. Prosím, máte slovo. Grazie, presidente. Volevo... Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla v tuto chvíli připomenout hroznou situaci v mém regionu v Emilii Románě. V důsledku eh, velmi nepříznivých povětrnostních podmínek dochází tam k povodním a záplavám a ostatně i v jiné Evrop, jinde v Evropě. A já věřím, že Evropský parlament tak to nějak na to zareaguje a podpoří všechny ty oblasti, které jsou takto velmi vážně postiženy těmito jevy. Já se k vám připojuji nejenom jako Ital, ale také jako předseda Evropským Evropského parlamentu. E, soucítíme se všemi těmi postiženými touto situací. Já bych chtěl připomenout také důležitou úlohu Michela Romano eh, v roce 1945 a vyjadřuji tímto naši podporu rumunskému lidu a lítost, že eh, tímto tedy odchází osoba tak důležitá nejenom pro Rumunsko, ale pro celý evropský kontinent. Onorevole Forenza, prego. Eh, pan poslanec Forenza. Paní poslankyně Forenca, děkuji. Já bych chtěla informovat sněmovnu o tom, že jsem se minulý týden vydala do Ankary, kde jsem se zúčastnila procesu se dvěma spolupředsedy AKP a bylo eh, mi zakázáno vstoupit do sálu tureckou policií. Myslím si, že by to mělo být vzato v potaz, až tato sněmovna bude opět projednávat vztah mezi EU a Tureckem. Děkuji. Děkuji za informace paní poslankyni Forence. Vy víte, jak tato sněmovna pečlivě sleduje problematiku ochrany svobody a demokracie ve všech zemích a samozřejmě zejména také v Turecku.